dal eh, změnu k textu, který byl odsouhlasen parlamentu v souladu s článkem 231 odstavec 4. Mm, toto korrigendum bude považováno za odsouhlasené, pokud do 24 hodin žádná eh, politická skupina eh, či Eh, tedy politická skupina eh, poslanců nepožádá o eh, hlasování a toto korrigendum bude dispozici na webovské stránce pléna a bude součástí zápisu z tohoto zasedání. A nyní přejdeme